že tady jde o to, abychom stanovili směr nejenom z hlediska životního prostředí, ale také průmyslové politiky. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pane Kramere, a blahopřeji eh, k vaší zprávě. Zítra budeme hlasovat o této zprávě v poledne. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu, který je ostatně posledním bodem na programu dnes večer. Je to zpráva paní Hasy ohledně Eh, povinnosti hospodářských subjektů vadící na trh dřevo a dřevařské výrobky. Chtěl bych poděkovat paní Hasi za to, že vypracovala tuto zprávu tak trochu zaběhu, protože původně to byla paní Lukas, která byla pověřena touto zprávou. Ona opustila toto místo a pracuje v parlamentu své země. Takže máte čtyři minuty jako zpravodajka. Děkuji, vážení kolegové. Chtěla bych velice poděkovat původní zpravodajce paní Karolíně Lukas. Také chci poděkovat vyjednavačům z dalších politických skupin za vynikající spolupráci. Děkuji rovněž Španělsku, které vedlo jednání na radě a také děkuji komisi. Komise a rada výrazně změnili své původní eh, názory a své původní stanovisko a Evropská unie tedy uzavře svůj trh nezákonně těženému dřevu. Získali, doufujeme, doufujeme, že tedy získáme většinu v Evropském parlamentu. Nyní bylo e, dohodnuto, že zde bude jasný zákaz pro všechny, kdo uvádí trh, eh, pardon, kdo uvádí dřevo na trh. To je velký pokrok. Je důležité, aby Ehm, všichni obchodníci měli dokumenty, odkud koupili dřevo a eh, kde ho zakoupili, komu ho prodali a tím pádem se zlepší například sledovatelnost dřeva, které bylo použité pro výrobu nábytku. Nechtěli jsme, aby se ten zákaz týkal pouze první fáze řetězce, a jsou zde také další dopady na další části řetězce. To znamená, že každý bude nést svůj díl odpovědnosti a bude zde zapotřebí, aby se v Evropské unii neprodávalo nezákonně těžené dřevo. Litujeme toho, že rada nedává této legislativě mm, takový význam, tak, takový, eh, takové místo, Dochází také k závažným porušováním, dochází k nezákonnému těžení dřeva a to by se mělo považovat za trestný čin. Dále zde máme tak, takový e, nový koncept takzvaného zanedbatelného rizika. Musíme se podívat, v jakém kontextu má být toto zanedbatelné riziko. Vypadá to tak, že je to v praxi nulové riziko. Například v oblasti geneticky modifikovaných organismů, um, hygieny potravin, kosmetiky, pesticidů. Evropský parlament přij, přijímá koncept tohoto zanedbatelného rizika a chápe to tak, že to je vlastně v praxi nulové riziko. Také bych chtěla zmínit, že byly eh, ponechány stranou určité produkty, eh, zejména tištěné, eh, tištěné produkty, například knihy. Jde o to, že například knihy budou moci být knihy, které jsou tištěny v Číně. A také chci připomenout, že velký počet, velké množství emisí je kvůli nezákonné těžbě dřeva. Kvůli nezákonné těžbě třeba také e, ztrácíme e, další možnosti. Evropská unie už léta volá po zákazu nelegální, e, nelegálního těžby dřeva, ale zároveň je vlastně největším trhem pro toto dřevo. A navzdory různým projevům, které jsme věnovali ničení a boji proti ničení lesů, tak to pokračovalo. Nyní však tento náš, to, to, to, to, tento náš právní e, předpis je takovým průlomem a ukazuje se také, že i zákaz nezákonné těžby třeba může být e, součástí globálního řešení. Co se týče legislativy, tak e, usilujeme tedy o konečný zákaz nezákonné těžby třeba. Eh, Děkuji paní Hasy. Nyní má slovo pan komisař Potočníka nebo zareagovat panem komise. Pane předsedo, vážené poslanky, vážení poslanci, myslím, děkuji Evropskému parlamentu a oběma zpravodajům paní Karolin Lukas a paní Satu Hasy a stínovým zpravodajům za jejich nasazení směrem k radě a komisi, což vyústilo v kompromisní text, který máme před sebou. Lesy mají životně důležitý výstup při zachování biodiverzity a pro cykly vody a pro globální klima. Žádný z pilířů udržitelného rozvoje není tak jasný jako lesy. Spolu s hodnotou pro životní prostředí ekonomická a sociální hodnota lesů je nesmírná. Jak dobře vím z vlastní země, kde lesy pokrývají téměř 60 našeho území. V řadě rozvojových zemí lesy poskytují nejen pracovní místa, ale také léky, potraviny úkryt, který je zásadní pro přežití milionů osob. Vaše hlasování by mělo umožnit dohodu v druhém čtení, což vyšle jasný signál světu. Evropská unie nebude přijímat nelegálně těžené dřevo. Výzva, která přetrvává, je, jak zjistíme nelegálně vytěžené dřevo sama o, sama o sobě nařízení není dostatečné. Pouze se týká dřeva na, dřeva na evropském trhu. EU bude i nadále jednat se zeměmi, které chtějí posílit správ nad lesy, zejména skrze toho, dobrovolnými partnerstvími typu FLECT. Uznáváme snahu zemí, které chtějí uzavřít tyto dohody s Evropskou unii. Ti, kteří tvrdí, že je to zátěž pro majitele lesů v Evropě, chci říci, že legitimní majitelé lesů by neměli čelit zbytečným potížím. Milí poslanci, návrh před vámi si zaslouží vaši podporu, určitě má podporu mou. Děkuji vám. A nyní začneme rozpravu. Vystoupí řečníci za politické skupiny. První pan Fjerner na dvě minuty za EPP. Pane předsedo, nejdříve bych chtěl poděkovat srdečně paní Hasi. Již před dlouhou dobou jsme započali s touto prací a dlouho již eh, jsme také realizovali dobrou spolupráci. Máme tři otázky. Je jasné, že dřevo je mm, obnovitelnou hmotou a mm, původně jsme se domnívali, že budeme mít mnohem více problémů s tímto textem z důvodu eh, legislativy, která mm, existuje v oblasti dřevařství a, že se bude upřednostňovat kov a plast. Nestalo se to tak. Za druhé, toto, tato legislativa musí být proveditelná. Nestačí, abychom zde hovořili pouze o dřevě, musíme hovořit také o výrobcích, eh, které jsou zpracovány eh, musíme tedy se zaměřovat také na zpracovatelský průmysl. A za třetí je důležité si uvědomit, že zde nesmíme vytvářet nové obchodní bariéry. Musíme spolupracovat s různými zeměmi a musíme si zajistit i nadále export a import. Pracovali jsme velice dlouho na tomto textu a myslím si, že je to opravdu optimální výsledek. Chtěl bych tady ještě jednou poděkovat zpravodajce. Myslím, že je dobré, že se nám podařilo eh, zpracovat tento text. A úplně na závěr bych chtěl připomenout kolegům, že pokud chceme obchodovat i nadále se dřevem, tak musíme zajistit, aby se odstranilo nezákonně těžené dřevo a aby také korupce a kriminalita byla předmětem našeho boje. Děkuji. A nyní předávám slovo panu Arsenisovi, který bude hovořit za socialisty a demokraty. Děkuji za slovo. Pane předsedo, pane komisaři Potočníku, myslím si, že se jedná o velice pohnutý moment, kdy vedeme tuto rozpravu a zítra se bude hlasovat. Když se dívám na své kolegy, kteří se tak s, s takovým velkým zaujetím bojují o toto téma, chci říct, že v nyní zde rada přichází do parlamentu s legislativou, která bude mít velký význam pro evropské spotřebitele, ale i pro výrobce. Zatím je to tak, že evropští spotřebitelé kupují dřevo a dřevařské výrobky a netuší, zda se jedná o zákonně nebo nezákonně těžené dřevo. Zjišťujeme, že je zde velký boj mezi lobbysty, ehm, mezi těmi, eh, kdo těží dřevo zákonně a nezákonně. Jste v Evropském parlamentu společně s radou jsme připravili návrh, který by měl být jaksi samozřejmý. Mělo by, se, mělo by zde v Evropě být pouze zákonně těžené dřevo a dřevařské výrobky. Tím, že přejmeme tento právní návrh a také e, s tím spojený celý systém, který má být uplatňován, Eh, systém, který se týká dřeva a dřevarských výrobků, tak tím dosáhneme skutečného pokroku. Teď eh, si ještě pokládáme otázku, jak poznáme, zda dřevo bylo zákonně či nezákonně vytěženo. Musíme brát v úvahu také otázky, jako je třeba biologická rozmanitost. Chci ještě eh, upozornit na dvě věci, které rada nevzala v úvahu a které jsou přitom velmi důležité. Rada ne, nepřijala něco, co já považuji za samozřejmé. Jedná se o to, že to uvádění, to první uvedení na trh nezákonně vytěženého dřeva musí být považováno za trestní čin proti ochraně životního prostředí. Rada se snažila zachovat myšlenku toho takzvaného zanedbatelného rizika, ale tím se otevírají různé, eh, různé právní mezery pro provozovatele, kteří mohou najít různé, eh, různé mezery v té právní úpravě. Toto, tento právní předpis má chránit evropské občany a má také chránit evropské odvětví před levnou konkurencí mimo Evropskou unii. A já doufám, a myslím si, že hovořím i za další, kteří se věnovali, že tedy toto téma bychom měli projednat co nejrychleji. Děkuji, říká předseda. A nyní za liberály dvě minuty, pan Gerbrandy. Voorzitter, dank u wel. Voor u staat een eh, zeer gelukkig Děkuji, pane předsedo. Ve mně vidíte šťastného člověka a nejen kvůli tomu, že Nizozemsko porazilo ve semifinále Uruguay, ale také protože vysíláme zbytku světa jasné sdělení. Tímto textem 500 milionů Evropanů se rozhodlo, že nechtějí dřevo nebo dřevařské výrobky z nelegálné těžby dřeva. A ti, kteří se pokusí je koupit, budou potrestáni. A to je jasné sdělení z Evropské unie. Nesmíme podceňovat význam tohoto sdělení. Odlesňování přetrvává jako výrazný problém a my jako spotřebitelé v Evropské unie hodláme využít jednu z nejvýznamnějších sil našeho kontinentu, to je naše síla co by spotřebitelů. A podařilo se nám to skrze Evropský parlament. Rada chtěla odrazovat od používání nelegálně těženého dřeva, zatímco parlament chce zakázat nelegálně těžené dřevo. Parlament zvítězil, je to vítězství demokracie. Chci poděkovat španělskému předsednictví i belgickému předsednictví, které bohužel není přítomno, za skvělou práci, která byla odvedena, abychom dospěli k věčně na radě ve smyslu zákazu dřeva z nelegální těžby. A vyzývám zástupce rady, aby dbali toho, že tato nová legislativa bude skutečně uplatňována, že to bude klíč k úspěchu tohoto nařízení. Pokud to nebudeme aplikovat účinně, tak to bude pouze na papíře. A chci poděkovat paní Hasi i paní Lukas za vynikající spolupráci. Také děkuji stínovým zpravodajům, těm rovněž chci poděkovat. Ukázali jsme jako příklad, jak my jako Evropský parlament jsme schopni vykonávat naše pravomoci pro blahobčanů. Děkuji. Děkuji a nyní na jednu minutu paní Julie Girling jako zástupce skupiny ECR. Děkuji, pane předsedo. Rovněž bych chtěla poblahopřát Satu Hasi, která tak kompetentně převzala tuto záležitost a bylo radostní s ní spolupracovat. Jsem velmi ráda, že jsme dospěli k dohodě v tomto jednání. Na jedné straně je to dostatečně přísné, abychom skutečně ochránili to naše lesy, ale také je dostatečně pružné, abychom nepřetížili poctivé obchodníky. A nechceme podceňovat úspěšnost. Je možné dostávat takovýchto dohod, když všichni jsme schopni spolupracovat. Chci zdůraznit vítaný vedlejší účinek, který navazuje na to, co říkal Jan. Pro mě to je projednání takovéto otázky v parlamentu, dopad na veřejné mínění. Ve Spojeném království to je určitě nad rámec obvyklé skupiny zájemců z řad zelených o životní prostředí. A pro mě jako nová europoslankyně to, je, to byl bezprecedentní kontakt s veřejností. Všichni podporují parlament a skutečně jsou udiveně tím, že parlament byl schopen pohnout s tímto tématem tím směrem, kterým si přeji, aby se to obíralo. Děkuji Satu, děkuji všem a skutečně bylo skvělé s ní spolupracovat. Děkuji paní Girling. Na dvě minuty má slovo paní Mariza Matias, která hovoří za GUE. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Chtěla bych nejdříve poděkovat zpravodajům a poblahopřát k této vynikající práci. Víme, že je to jeden z vážných problémů životního prostředí celé planety. Každý rok přicházíme o 3 miliony hektarů lesů a to má velký eh, dopad a je to velká hrozba z hlediska biodiverzity. Dochází odlesňování a to je velmi negativní jev. A také to vysvětluje některé extrémní klimatické jevy, které jsme zažili na velkých zónách planety. Je to riziko pro celou země kouly. Samozřejmě, že netrpíme těmito dopady stejným způsobem. Eh, komunity, které jak si žijí v těchto zónách, nejvíce trpí tímto fenoménem. A také není, eh, je zde také problém sociální spravedlnosti pro všechna, všechny populace, které žijí eh, z těžby eh, dřeva. 20 prodávaného dřeva mm, pochází z nelegálně těženého dřeva. A musíme se podívat na situaci jak z hlediska producentských zemí, tak spotřebitelských. Musíme také zajistit udržitelnost dřeva. Nestačí jenom mít krásná slova, musíme jít dál a tato zpráva právě umožňuje udělat krok vpřed krok, který je rozhodující z hlediska řízení dřevařské problematiky. Musíme mít také sankce, které by byly efektivní. Hmm, musí existovat pokuty a pokud dojde k recidivám, musí docházet ke konfiskacím dřeva s okamžitým stažením povolení uvádět dané dřevo na trh. Ti, kteří obchodují s přírodními eh, surovinami, musí být odpovědní vůči společnosti. Ti, kteří uvádějí dřevo na evropský trh poprvé, se musí podřídit pravidlům, která byla stanovena, musí naplnit eh, všechny podmínky, které se týkají zjišťování původu dřeva. Obyvatelstvo musí mít právo na tuto informaci a musí vědět, kdo eh, dodržuje pravidla a kdo je nedodržuje. Dobře, říká pan předseda. Nyní si vyslechneme paní Rozbach. Má jednu minutu a bude hovořit za EFD. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat paní Hasi, která se musela zabývat složitým tématem Toto téma je eh, velice vrstevnaté, jedná se o ochranu určitých eh, druhů dřeva, které jsou eh, nezákonně těženy a musíme zakazovat produkty, které jsou pak zpracovávány v EU. Jakmile hovoříme o dřevu, které roste v lesích Evropy, tak tam je jednoduché získat informace o původu, typu a hodnotě, protože existují certifikáty legální těžby. Ale jaká situace vládne z hlediska takzvaně derivovaného dřeva, které je těženo jinde. Víte, že se z tohoto dřeva vyrábí například nábytek, anebo se jedná o zpracovatelské výrobky. Musíme najít logický přístup, jinak evropské podniky Mm, ztratí konkurenceschopnost a tyto činnosti se přemístí mimo kontrolu Evropské unie. Já doufám, že tato legislativa zabrání tomuto jevu. Děkuji za slovo. Děkuji, říká pan předseda. Nyní dáme slovo řečníkům, kteří budou vystupovat individuálně. Minutu a půl bude hovořit paní Pěti Kajnen. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, se jedná o velice důležitý krok k tomu, abychom dobře využívali přírodní zdroje. Mezinárodní společenství musí usilovat o ochranu biodiverzity a také o zlepšování životních podmínek lidí. Ukazuje se, že Evropská unie může, být, může působit účelně, co by mezinárodní aktér díky své vlastní legislativě, což například se ukázalo i v směrnici o ekodesignu. Výsledek eh, tohoto procesu je mnohem, je definitivně eh, mnohem lepší, než eh, jsou určité slabiny, které tento návrh má. Jak už říkala zpravodajka, tak je zde určitá slabina, která se týká nedostatku sankcí na úrovni Evropské unie. A také se eh, tomu věnuje směrnice o trestné činnosti eh, proti ochraně životnímu prostředí. Já doufám, že komise předloží návrh eh, v podobném duchu co nejdříve. Také je důležité začlenění tis- tiskovin, to je zásadní. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. A nyní dvě a půl minuty další paní Linda McCavan. Pane předsedo, je velmi pozdě, kolegové. A myslím, že by nás to nemělo odvádět od to, že to je jeden z nejdůležitějších hlasování v tomto týdnu v parlamentu. Je to důležité pro naše občany, podle toho, kolik jsem dostala pošty. A je také petice na online, na internetu, která získá za několik hodin 20 tisíc podpisů, která nás nabádá k tomu, abychom to odhlasovali. Zítra, jak řekl pan komisař, je to velmi významné pro miliony lidí, kteří žijí v nejchudších zemích světa, jejich životy jsou ohroženy nelegální těžbou na Madagaskaru. Je, minulý rok bylo několik tisíc stromů pokáceno a každý z těchto stromů představuje víc než průměrné HDP na hlavu v Madagaskaru. Civilní válka v Liberii byla zejména způsobena způsobena nelegální těžbou a způsobila smrt 250 tisíc lidí nepřátelé demokracie počítají, že 50 tisíc tun dřeva eh, předkračuje hranici mezi Barmou a Čínou a posiluje politování hodný režim v Barmě. Dochází také ke ztrátám fiskálních příjmů jednotlivých vlád. Dvě miliardy dolarů bylo ztraceno v Indonésii a to by stačilo poskytnout eh, základní zdravotní péči eh, pro 100 milionů obyvatel této země. Co je náš první krok? Není to tak dokonalé, jak uznala komise, ale je to mnohem lepší, než tam, kde jsme začínali. Je to lepší než dobrova, dobrovolný kodex a jsme rádi, že pan komisař byl ochotný dále než o předchůdci. Děkujeme španělskému předsednictví za prosazení a chci také poděkovat eh, panu Benovi, bývalému státnímu tajemníkovi, který mě na starosti tuto otázku ve Spojeném království. A myslím, že Satuhas a Stínoví, kteří jsou přítomní, odvedli skvělou práci, ale musíme vytrvat v našem tlaku a věřím, že zde se hraje svou roli i Evropská komise a že zajistí dobré naplnění tohoto důležitého zákona. Děkuji, Lindo. Nyní má slovo na minutu a půl pan Chris Davies. Dochází k ničení lesů. Někdy i dokonce za podpory vlády, ale většinou kvůli nezákonnému těžení dřeva. Je zde obchod s drogami a obchod s dřevem. To jsou dva druhy obchodu, které vytvářejí obrovské zisky a také korumpované vlády. A je dost těžké s nimi bojovat. Před pěti lety jsem eh, věděl, jsem, si, eh, jsem poslouchal komisaře Louis Michela, který hovořil o tom, že je důležité zde něco udělat, ale říkal, že eh, je to těžké, protože právníci říkají, že to nejde, ale říká se, že pokud právník říká, že to nejde, tak máte změnit právníka. A zde se ukazuje, že došlo ke změně a myslím si, že to je výborné opatření. Tato Hmm, směrnice hovoří o tom, že členské státy musí zavést určité režimy prosazování práva, které budou dostatečné, proporční a odrazující. Co to znamená? Co řekne Slovinsko? Jakou eh, sankci uplatní? Řekne třeba, že, to bude, že za to bude 10 let ve vězení, když dovezete Eh, nezákonné, nezákonně těžené dřevo a co, jaký, jakou sankci stanoví třeba Spojené království. Jak to bude v celém Evropské unii? Myslím si, že byste měl napsat všem členským zemím Evropské unie a měl byste jim říct, že začnete zveřejňovat eh, informace o sankcích, aby se tento systém dokázal uplatňován. Musel byste, eh, musel byste vlastně zveřejňovat všechny výjimky Hovoříte vždycky, že ty sankce mají být odrazující a proporční a účinné, ale myslím si, že byl bych rád, aby konečně jednou také došlo na činy, aby se ukázalo, že ty sankce jsou skutečně vymáhané. Děkuji a nyní pan Kramer. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já myslím, že dnes zde vypracováváme správný zákon. Je dobré, abychom zabránili tomu, že ilegálně těžené dřevo se bude dostávat na trh v Evropě. Ale samozřejmě tady je jedna věc, která tu musí platit. Nestačí jenom napsat to, co si přejeme, ale ale musíme také zajistit, aby to bylo skutečně proveditelné v konečném efektu. A proto myslím, že je správné, že se nám podařilo najít tento kompromis. To znamená, máme due diligence, to je tento první bod, tady musí být tedy zákaz. Bylo by příliš eh, byrokratické, kdybychom eh, vlastně na celý ten řetězec v Evropě uplatnili princip eh, prokazování původu. Není tedy realistické, aby to skutečně zahrnulo celý tento řetězec od pily až po zpracovatelský uh, podnik, tady bychom produkovali více papíru, než eh, že bychom eh, dosáhli efektivních výsledků. Musí to být vyvážené. To se nám podařilo. Já eh, samozřejmě nemyslím, že bychom mohli tady vést nulovou nule, nulové riziko neexistuje, tato politika nulového rizika tedy neexistuje, tady souhlasím s tím, co řekla zpravodajka. Musíme zajistit, aby eh, zákony byly vyvážené a v tomto smyslu je kompromis dobrý a doufám a jsem přesvědčen, že dosáhneme dostatečné většiny při hlasování. Děkuji a nyní bude hovořit paní Manér na jednu minutu. Pane předsedo, nezákonné těžby třeba musíme učinit přítrž. Myslím si, že na tom se všichni shodneme. A tento kompromisní návrh eh, bohužel nemohu plně podpořit. Například je zde otázka odpovědnosti. Každý člen toho řetězce má mít odpovědnost, ale myslím si, že jsou zde obavy, že to zvýší byrokracii, že to zvýší byrokracii podniků a také vlastníků lesů. A to nebylo záměrem. Musíme zajistit, když budeme, když budeme provádět tuto směrnici, aby ten systém certifikace byl proveditelný a abychom nezaváděli různé překrývající se systémy a požadavky, které budou nadměrné a které naopak ještě posílí, tedy, pardon, oslabí konkurenceschopnost lesnictví. Je také důležité, abychom um, nedali dřevu vlastně horší pozici, než mají ostatní materiály na trhu. Děkuji, říká pan předseda. A poslední je pan Karl Haglund. Já, jde fakticky vyháren. Pane předsedo, je skutečně škoda, že nemáme více času na probírání této otázky. A je politování hodné, že jsme často zapomínali v této práci, že máme velkou eh, lesnickou a dřevařskou eh, produkci také v Evropské unii a že je zde tento problém, který by mohl nějakým způsobem narušit tyto dobré podmínky v Evropské unii. Takže chtěl bych poděkovat eh, naší zpravodajce a chtěl bych eh, říci, že eh, v průběhu práce byl tento návrh zdokonalen, zlepšen, našel se správný kompromis který zajistí, že nezákonně těžené dřevo bude zakázáno, ale nebude to mít negativní dopad na naše dobře organizované lesnictví. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Heglund. A nyní jsme tedy dokončili seznam řečníků, kteří hovořili mm, sami za sebe. Máme tady tři osoby které upozornili pana předsedu. Nejdříve paní Antonesku na minutu bude hovořit. Děkuji, pane předsedo. Obchodování se dřevem, ať už legálně či nelegálně nakopené či vytěžené, snížilo cenu dřeva a proto zlepšený rámec legislativy je nezbytností v Evropě a zde zavádíme systém due diligence – který bude kontrolován akreditovanými orgány z Evropské unie a budeme ověřovat, zda je dřevo legálně umístěno na trh, ale není to dokonalé řešení. I tento systém je zranitelný a může být obcházen. A proto během rozpravy v příslušném výboru jsem předložila pozměňovací návrh, který navrhuje, aby monitorovací orgány ztratily automaticky akreditaci, pokud příslušný orgán dospěje k závěru, že provozovatel nevyužívá žádný systém due diligence. Tato zpráva je významným krokem k, směrem k zákazu nelegálně vytěženého dřeva, ale je třeba ještě dalších kroků. A nyní Herr Kommissar. Vážený pane předsedo, rok 2010 je mm, rokem diverzity a toto nové nařízení je Eh, velkým předpokladem pro řešení klimatické změny a pro diverzifikaci. Eh, Evropská unie by neměla nabízet žádné nezákonně těžené dřevo, také to způsobuje odlesňování. 20 až 40 eh, dřevařských produktů pochází z nezákonné těžby. Slyšeli jsme, že 13 eh, milionů hektarů je odlesňováno a samozřejmě to také souvisí se snižováním CO2 a zvláště dochází ke ztrátě biodiverzity. Absolutní zákaz eh, nezákonně těženého dřeva, které by se dostávalo do Evropy, ukazuje, že Evropská unie bere vážně biodiverzitu. Děkuji zpravodajce. Pan předseda přerušuje řečníka. Ano, a nyní bude hovořit pan Paška. Pane komisáři, vážení kolegové, zpráva paní Karoliny Lukas je korektní, dobrá a proto ji musíme podpořit. Není totiž možné akceptovat toleranci, včetně některých evropských zemí, z hlediska obchodování legálně těženého dřeva a není možné také vyhýbat se sankcím za tuto činnost. Při podrobnějším zkoumání pozice vlády Evropské unie k tomuto nařízení, tak si nejsme jistí, zda někteří Některé evropské vlády reprezentují spíše svoje země nebo hospodářské mafie, které profitují z nelegální těžby dřeva. Skutečně, že některým vládám nezáleží na potírání uh, nezákonnosti a šedé ekonomiky nemůže pro nás být překážkou, abychom tolerovali drancování lesů. Slušná společnost vytváří rozumná pravidla. Slušní lidé je respektují a slušné vlády by neměly mít problém s postihováním zlodějů. Proto je nutné, pan předseda přerušuje. Děkuji, pane Paška. Tím jsme dokončili seznam řečníků v rámci Catch the Eye. A nyní dávám slovo panu komisaři Potočníkovi, aby zareagoval a učinil závěr. Máte slovo. Chairman. Pane předsedo, dámy a pánové, je pozdě a budu stručný, ale nikoli proto, že ty věci jsou méně důležité, právě naopak došlo k významnému koncenzu lesy jsou jádrem boje proti klimatickým změnám a jádrem ochrany biodiverzity. Spolu s nedávným nařízením o nelegálně regulovaném a neregistrovaném rybolovu. To znamená, že Evropská unie bude mít nástroje, aby mohla čelit nelegálnosti ve dvou z našich klíčových oblastí, v oblasti lesnictví a v oblasti rybolovu. A je to také prostředek boje proti chudobě. Dopad na řízení závisí na efektivním naplňování. A ta výzva zdaleka není bez rizika. Vážíme si toho, že řešení je obtížné, ale došli jsme k určitému závěru. Jasně vidíme, že tu je návrh vznešené povahy. Těším se na zahájení procesu aplikace spolu s vámi. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři, za úsporné vyjádření, které bylo zcela koncizně a přesné. A závěrem dáme slovo paní Hasi, které chci nyní poděkovat. Zde, podobně jako kolegové v sále, máte slovo na dvě minuty. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji všem, kdo zde byl přítomen v tak pozdní hodině a kdo se vyjádřil k této zprávě. Já jsem se účastnila podobné situace, o které hovořil pan Chris Davis. Eh, také jsem, eh, bylo, týkalo se to komisaře pro rozvoj. V té době komise eh, no, komisař pro rozvoj přemýšlel o této legislativě a tehdy došel k názoru, že to je nemožné. A já jsem ráda, že nám se podařilo něco, co on považoval za nemožné. Komisař velice dobře pohovořil, komisař Potočník pohovořil velice dobře o Eh, nelegální těžby třeba. Někteří kolegové jste také vystoupili a hovořili o určitých obavách, které se týkaly zvýšené byrokracie, ale já chci ještě upozornit na to, že se ta hlavní, ty hlavní požadavky se budou týkat toho, kdo poprvé uvádí na trh a pro ty ostatní aktéry v tom řetězci už ta byrokracie nebo už ty, před, už ty um, uh, už, už ty procesy nebudou tak složité. A jsou to takové postupy, které by měly fungovat eh, v každé firmě, protože to jsou postupy, které jsou třeba i zapotřebí pro platbu DPH. Jsem velice ráda, že i mnoho firm podpořilo zákaz eh, nezákonně těženého dřeva. Zejména se to týkalo průmyslu, který vyrábí nábytek. Také se mám i pozitivní signály od odborových organizací, které se obávali, nebo které hovořily o tom, že právě to nezákonně těžené dřevo vlastně vytvářelo nekalou konkurenci. Jak jste zaznělo, je důležité, aby tato legislativa byla řádně provedena a také podporuji myšlenku sankcí, které by měly uplatňovat členské státy měly by to být sankce, které budou preventivní. Děkuji, říká pan předseda. Děkuji vám, paní Hasy. Tím končíme dnešní rozpravu. Hlasovat se bude zítra v poledne. Vážené kolegyně, vážení kolegové, další zasedání se bude